witam państwa będę miał zaszczyt prowadzić obrady tak vítám e, e, vás e, na dalším bodu programu a to je vysvětlení hlasování. Chvíli jsme dali přestávku, aby Eh, mohli opustit sál ti, kteří se tohoto nechtějí účastnit a prosíme ty, kteří zde jsou a nechtějí se účastnit té vysvětlení hlasování a provádějí zde soukromé rozhovory, aby tedy eh, laskavě opustili sál. A nyní se budeme eh, eh zabývat eh, Evropskou, Evropským fondem eh, pro strategické investice. Eh, pět poslanců se hlásí do eh, diskuse pan Nekov jako první z SAD na jednu minutu. Prosím. Vážený pane předsedo, Evropský fond pro strategické investice funguje už dva roky ale pořád tady přetrvává rozdělení mezi východem a západem. V červenci 2016